Tento měsíc Evropská komise přijala sdělení o budoucnosti politiky obchodu, obchod, růst a reálný svět. Já jsem vašemu výboru poskytl určitý přehled, když to sdělení bylo přijato a jsem velice rád, že dnes tady příslušnému výboru jsem toto poskytla a jsem rád, že dnes mám příležitost k témuž i ve vašem výboru vzhledem k tomu, že naše pole působnosti se navzájem ovlivňují. Dotknu se také normalizace a její souvislosti s obchodem. Pokud je o to sdělení, nejprve chci říci, že musíme brát vážně eh, všechny sliby, které jsme dali, to znamená, v příštích několika letech musíme dokončit eh, celou sérii ambiciozních obchodních dohod, a to jak na multilaterální úrovni, v rámci kola z Dauha, tak i na bilaterální úrovni. E, jde o e, partnery z řad rozvojových i rozvinutých zemí světa. Dále musíme prohloubit své obchodní a investiční vztahy s jinými hlavně obchodními partnery jako USA, Čína či Japonsko a Rusko a e, navázat na jednání o strategických partnerstvích. Naše primární zaměření v obchodu s těmito zeměmi se bude týkat řešení investičních překážek, a, obchod, a překážek obchodu. A tady právě vnímám prostor pro spolupráci s vaším výborem. Myslím si, že bezprostřední budoucnosti jde o to eh, zaručit, aby eh, fóra na vysoké úrovni, jako je Transatlantická hospodářská rada nebo fórum s Čínou, byla eh, prostorem pro strategické do budoucna zaměřené úvahy, Eh, při definování našich celkových hospodářských vztahů s těmito zeměmi a aby šlo o anticipaci a včasné řešení eh, budoucích i současných eh, regulativních problémů. Oblasti, jako je ta, která spadá do působnosti vašeho výboru, by měly být prostorem, kde se vypracovávají společná normy, společná pravidla, a, nebo se alespoň přibližuje legislativa s našimi partnery, jako je americký kongres. Dále je třeba zajistit, aby všechny evropské politiky, a to jak vnitřní, tak vnější, eh, aby se optimálně využívaly pro zajištění růstu a pracovních míst. Ta pravidla, která nastavujeme doma, ovlivňují naši konkurenceschopnost v zahraničí. Musíme pomoci evropským podnikům, a to malým, eh, středně velkým i velkým, eh, s přístupem na globální trhy. Dále Zahraniční investice jsou motorem růstu v Evropě i mimo Evropu. Více jak 4,6 milionů lidí pracují pro americké a japonské firmy jenom v rámci EU. Je třeba řešit potřeby evropských investorů mimo EU. Další bod navrhuji asertivnější přístup k, k prosazování obchodních dohod. Je třeba vžít všechny možné prostředky, abychom obhájili svá práva, abychom zajistili, že e, obchodní pravidla se aplikují spravedlivě na všechny. Přejeme si zaručit, aby e, obchodní politika přinášela konkrétní přínosy e, v podobě dlouhodobého růstu a rovnoměrnější prosperity po celém světě. Evropa odmítá protekcionismus, měli bychom jednat působit proti těm nejhorším protekcionistickým opatřením ze strany jiných zemí. V této souvislosti závazky eh, G20 přijaté v Soulu eh, jsou dalším podnětem v této oblasti. A konečně obchod musí být inkluzivní, tak aby se všichni mohli dělit o přínosy pro celou světovou ekonomiku. Toto platí samozřejmě v Evropské unii, ale ještě více to platí v rozvojovém světě, kde obchod musíme využívat jako napomocnou ruku pro rozvíjení obchodu a integrace do globálních a regionálních eh, trhů. A nyní dovolte, abych se dotkl normalizace. Já určitě vítám vaši podrobnou podnětnou zprávu o budoucnosti evropské normalizace z podnětu europoslance eh, pana Edvarda Kožušníka. Jak víte, Téma normalizace má na starost můj kolega Antonio Tajany, ale velice úzce spolupracujeme na všech úrovních. Na počátku 21. století existuje více norm než kdy dříve. Částečně jde o výsledek růstu technologií, rozvoje technologií a podporu e, strukturovaného propojení těchto technologií. E, Navíc se stále méně používají podnikové a vnitrostátní normy jsou nahrazovány mezinárodně dohodnutými normami. Jedním z důvodů proto je pokračující nárůst mezinárodního obchodu a e, poptávka po harmonizovaných mezinárodních normách. Normalizace sehrává důležitou roli tím, že posiluje konkurenceschopnost evropského průmyslu a především je to klíčový nástroj pro překonávání regulativních eh, překážek a pro usnadnění obchodních toků. Eh, překonání mimocelních překážek, eh, a to mimo jiné i prostřednictvím prosazování mezinárodních norem, má obzvlášť velký význam, pokud je o naše hlavní obchodní eh, partnery a je to jedna z hlavních výzev eh, eh, identifikovaných v našem sdělení o budoucnosti obchodu. Regulativní překážky pro obchod se zbožím a se službami jsou obzvlášť škodlivé, zejména pokud je o naše hlavní obchodní partnery. Vzhledem k tomu, jaká je intenzita našich obchodních a investičních vztahů s nimi. Posílená regulativní spolupráce je tedy klíčová pro to, abychom posílili regulativní konvergenci, konvergenci norem, eh, testovacích postupů, certifikačních postupů. Zkušenosti ukazují, že je mnohem snažší řešit eh, případné překážky předtím, eh, než se nějaký regulativní postup ujme. Vedeme dialog s našimi hlavními obchodními partnery, například strategický dialog na vysoké úrovni o regulaci s USA a s Čínou, Eh, komise tedy podporuje přijímání mezinárodních norem a dělí se s našimi partnery o zkušenosti s našimi normami. Eh, normalizace je také jednou z klíčových otázků, otázek, které eh, se projednávají v kole z Doha. V oblasti nucených překážek normalizace se dává klíčovou roli a je jedním z hlavních způsobů, jak překonávat regulativní překážky v globalizovaném světě. Certifikáty respektive existovaly certifikace uznaná hlavními mezinárodními orgány, jako je Mezinárodní organizace pro normy či Mezinárodní elektrotechnická komise či Mezinárodní telekomunikační unie a Evropské ECE e pro, pro vozidla jsou obrovskou výhodou pro podniky. Jde tedy o spolupráci mezi regulatory, ale zejména také mezi legislativními orgány. To vše je součástí oživené TEC, které je Transatlantické hospodářské rady, která je hlavní platformou pro eh, hospodářskou, regulativní a strategickou spolupráci mezi EU a USA. Do budoucna zaměřená spolupráce bude obzvlášť důležitá v rychle se rozvíjejících sektorech, jako jsou služby online či biotechnologie. Ale musíme rovněž eh, posílit naše snahy v jiných eh, zavedených sektorech, jako, jsou, jako je automobilový či chemický průmysl musíme být realisté a akceptovat, že nás přístup k normám a k regulaci bude i nadále oblasti, kde se naše postoje liší, ale musíme vždy být ambiciozní a snažit se zlepšit situaci a zabraňovat existenci nekoherentních pravidel. Proto se v TEKu zaměřujeme na včasnou předběžnou spolupráci mezi evropskými orgány a americkou vládou a také mezi legislativními orgány. Podobný přístup by mohl být užitečný v případě Japonska, s nímž jsme zintenzivnili bilaterální dialog, zejména pokud o technické překážky, které brání našemu bilaterálnímu obchodu. Jde o téma, které stojí v popředí eh, činnosti eh, skupiny na vysoké úrovni, jejímž úkolem je definovat možné alternativy pro posílení bilaterálních vztahů. Dále máme zde dohody o volném obchodu, které EU prozatím utavřela i zde se přikládá velký význam využívání mezinárodních norm a posilování spolupráce v této oblasti. Dále eh, v dohodách, u kterých byla zahájena, zahájeno jejich vyjednávání od sdělení z roku 2006 o globální Evropě, se komise snaží rozšířit působnost a ambice u těchto dohod v souhlase s požadavky VTO. Ku příkladu v nedávno uzavřené dohodě s Koreou máme závazek Koreji Eh, zavázat se k určitým mezinárodním normám v oblasti automobilů, co se týče certifikace elektronických výrobků, které byly vydány eh, v souladu s mezinárodními normami. Závěrem eh, vítám další zprávu o standardizaci Evropskou a komise se těší na další spolupráci s našimi obchodními partnery v této oblasti. Také se těším na spolupráci s vámi v této oblasti. Děkuji. Well, thank you very much. Děkuji vám, pane komisaři. Pan Edvard Kožušník je zde a proto možná bude mít i otázky. My jsme velice potěšeni, že eh, tato práce byla oceněna i v širších souvislostech. Myslím, že většina poslanců zde má zájem o to položit otázky. Mám eh, tady pana Švába a paní Kebhartovou, eh, paní Šaldemoze, pana Kožušníka, paní Vajlerovou, takže otázky vezmeme v tomto pořadí. Nejprve tady Eh, vezmeme otázky. Eh, v prvním kole, když bude čas, tak ještě v druhém kole otázky tedy seskupíme podle přání pana eh, komisaře. Nejprve paní Gebhardt, pan Šváb a potom další. Takže nejprve pan Šváb, potom paní Gebhardt. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, jsem velice rád, že jste přišel do našeho výboru pro vnitřní obchod. Je to skvělá iniciativa vás pozvat do tohoto eh, prostředí, protože vy představujete externí eh, dimenzi vnitřního trhu. Eh, my jsme viděli zprávu profesora Montyho a máme tady stále eh, důležitější dimenzi propojení mezi vnitřním a eh, zahraničním trhem. To je pro nás zvláště důležitá. Vy jste v úvodu řekl, že pravidla pro obchod mají být pro všechny stejná. Eh, s tím naprosto souhlasíme a my bychom vás měli podpořit v tom, abyste mohl zajistit, že tento princip se bude skutečně také uplatňovat. Doposud tomu tak nebylo co se týče um, veřejné zakázky na polské dálnice. Tady bohužel eh, tomu bylo tak, že neexistuje žádný právní podklad pro to, aby se eh, bránilo zadávání veřejných zakázek Eh, těm zemím, které eh, nepodepsaly smlouvy v rámci GPA. Myslím, že v rámci evropského eh, vnitřního trhu, zvláště když chceme vysvětlovat funkci tohoto trhu evropským občanům, budeme mít velký problém, když jim musíme říci, že evropské podniky ani to nemusí být státní podniky, jedná se o soukromé evropské podniky a Eh, tyto podniky nejsou připouštěny eh, na vnitřní trhy zemí BRIC a eh, dokonce ani ne v některých evropských zemích, i když se jedná o veřejné zakázky. A s komisařem Barnier jsme hovořili i s kolegou Kasparem z výboru pro obchod a uvažujeme o tom, jakým způsobem zajistit, aby se eh, tedy normy eh, GPI eh, uplatnily i pro evropský vnitřní trh tak, aby byla zavedena trošku větší spravedlnost. Paní Gebhartová. Ano, děkuji, pane předsedo tady jsou eh, pro mě dva body eh, zajímavé. Za prvé, a o tom eh, už se zmínil kolega Šváb, a to je rovné postavení na globalizovaném trhu. Je důležitou otázkou, které se musíme věnovat, ale v této souvislosti mám ještě jednu otázku. Je dobré říci, že potřebujeme rovná pravidla na stejné úrovni, že chceme, aby účastníci trhu eh, měli stejné postavení, ale na jaké úrovni bude toto postavení rovné pro mě jako pro sociální eh, demokratku. Jsou velmi důležité také sociální normy. Chci se zeptat, eh, z jakého úhlu vyjednává Evropská komise i tyto aspekty, jestli tyto aspekty také respektuje, protože i to je pro nás důležité. A ten druhý bod, ke kterému chci pohovořit, eh, je tento. Když eh, je eh, smlouva o obchodu, je možné při prosazování to, této dohody jednat. Já jsem se totiž teď doslechla, že jsou obrovské potíže mezi různými státy Evropské unie, které obchodují s Ruskem. Co se týče otevírání trhu, jestli jsou tady eh, dodržovány sliby i vůči podnikům z Evropské unie. Zajímá mě proto, jak to děláte, jak pečujete o to, aby tyto dohody byly skutečně vynucovány, aby byly respektovány a prosazovány. Děkuji. A já dám slovo panu komisaři, aby odpověděl na tyto dvě otázky. Děkuji, pane předsedo. A mimochodem se jedná o aspekty, které jsou důležité eh, pro eh, naší komisi, aby vzniklo velice těsné propojení mezi politikou pro vnitřní sjednocený trh a eh, trh navenek. Znamená to také, že naše interní právní úprava musí být nastavena tak, aby automaticky eh, se počítalo i s jejím mezinárodním a zahraničním dopadem. Ne vždy tomu tak je, ale váš výbor by to také měl brát vždy v úvahu. Co se týče reciprocity, uvádíte příklad a paní Gebhartová rovněž. že čínské podniky staví železnice a eh, dálnice v Polsku. A eh, dokonce se říká, i když to není zcela jasné, že eh, na to byly vyplaceny evropské dotace na tyto práce, což je samozřejmě velmi urážlivé. A i když to třeba nemá až tak zásadní ekonomický dopad z hlediska základní slušnosti, kterou musíme v, res, e, v politice respektovat, je to skutečně velice znepokojující situace, bereme ji v úvahu a pracujeme na tom, abychom měli možnost zasáhnout, kdyby se e, něco takového mělo znovu opakovat. Eh, takový nástroj lze využít dvěma způsoby. Buď bychom mohli naše trhy uzavřít, ale já bych tam viděl spíše příležitost otevřít zahraniční, trh, eh, zahraniční trhy a využít tuto situaci jako vyjednávací páku v dalších eh, jednáních prosazování. Příklad, ehm, který jste uváděla eh, o některých mm, severních zemích, které mají problémy s Ruskou, já si myslím, že to není problém prosazování, provádění, jak asi víte, Rusko není členem VTO, což znamená, že Rusko má právo zvyšovat sazby a také eh, uvalovat vývozní eh, cla na zboží. To je zcela pochopitelné. a e, v zemích, kterých se to dotklo, to vyvolalo e, velmi negativní ohlas. Ale není to otázka implementace, provádění. Vzhledem k tomu, že Rusko není členem VTO, má právo tyto kroky činit, jak e, zvednout tedy dovozní poplatky, tak vývozní poplatky. Toho všeho bychom se zbavili, kdyby se Rusko Eh, stalo eh, členem VTO. Minulý týden eh, bylo, byla dojednána bilaterální dohoda s Ruskem, že za jakých podmínek se stane členem VTO. Teď ještě potřebujeme, aby byla projednána ta multilaterální kapitola a k tomu dojde v Ženevě, ale z hlediska bilaterálního jednání na dohadování těchto pravidel pracujeme a i e, na bilaterálních dohodách o vývozu zboží a tam uvidíte, že e, kvóty se vlastně zredukují o dvě třetiny a zůstane pouze jedna třetina. Pokud jsem slyšel, skandinávské země jsou potěšeny eh, tímto výsledkem, jehož se podařilo v jednání s Ruskem dosáhnout. Ale to je jenom jedna věc. V tom sdělení také uvádíme, že budeme klást větší důraz na provádění právě proto, že když eh, uzavřeme dohodu, tak samozřejmě máme právo žádat, aby druhá strana té dohody také své závazky respektovala právě tak jako my. Takže se tomu jistě budeme věnovat, ale Rusko a snaha Rusko ukáznit, eh, může být úspěšná pouze, když se stane co nejdříve členem VTO. Tak je ukázníme nejefektivněji. Well, Děkuji za tyto detailní odpovědi. A nyní prosím pana Čelmina a paní Vedl, aby položili své otázky a posleze pana Kožušníka a, pan, a další kolegové též tak mohou učinit. Pan Šaldemus jako další. Ty, herr Forman, Děkuji. Dig, er herr Øh, for dit indlæg. Jeg vil sige, at Děkuji. Øh, med dig og med de problemstillinger. Děkuji, pane komisaři, za vaše vystoupení. Já s vámi zcela souhlasím. Souhlasím s tím, jak jste tu problematiku popsal. Myslím si, že je pravda, že je třeba vnímat tu souvislost mezi vnitřní a vnější dimenzí. Co je pro mne zajímavé, jako bod k diskusi, je, podívat se na to, jak bychom mohli zlepšit toto pojítko mezi naší interní politikou a externí obchodní politikou Unie. Tohoto bych se tedy nyní na chvíli dotkla. Já jsem se právě vrátila z Japonska, kde jsem byla z delegací Evropského parlamentu pro vztahy s Japonskem. A u této příležitosti jsme několikrát zmiňovali naše přání podepsat obchodní dohodu s Japonskem a vést dialog s japonskými poslanci. Ale neměla jsem dojem, že japonská strana by se k tomu stavěla příznivě. Pravda je taková, že Japonsko se nyní zaměřuje především na své azijské sousedy a již méně na Evropu neměla jsem dojem, že by tam byla nějaká touha po legislativním dialogu, což je věc, která existuje s Amerikou a myslím si, že tento typ dialogu je důležité vést i s jinými partnery, protože tento druh dialogu nejlépe eh, přispívá k zajištění férové hospodářské soutěže. Co můžeme učinit my, eh, pane komisaři, jakožto europoslanci, abychom eh, podpořili obchodní politiku Evropské unie. Co můžeme my v tomto výboru například činit proto, abychom zajistili co nejlepší podmínky hospodářské soutěže, abychom podpořili také tento legislativní dialog. Děkuji. Děkuji, paní Vajda. Okay. Never mind. I take this. Nevadí. Já si vezmu jiný mikrofon. Gut, Herr Vorsitzender. Dobře. <clears throat> Já se omlouvám já nesouhlasím s tou vaší první odpovědí tak úplně, co se týče toho problému eh, z Polska a dělníky z Číny nebo Ukrajiny nebo od někud odinut, bych se ráda ještě jednou vrátila. A chci eh, hovořit o podobném případu nebo stejných problémech, eh, tedy se stavebnictvím v Hesenu, podobně jako můj kolega tady, já nejsem zcela spokojena s vaší odpovědí, protože eh, si myslím, že rozhodně můžeme a měli bychom něco dělat, eh, co se týče eh, situace, jestli skutečně došlo k vyplacení dotací. Jestli ne, tak je to těžké. Tak samozřejmě nemáme manévrovací prostor ani z právního hlediska, ani co se týče ekonomických dohod. Ale co se týče dotací, Polsko dostává od Evropské unie, aspoň v minulosti to tak vždycky bylo, jak jsme zjistili, zjistili a pak se to zrušilo. Teď říkáte, že šlo jenom o jednotlivý drobný případ, ale já si mím představit, že u toho jednoho případu nezůstane a je docela dobře možné, že i v České republice eh, dojde k najímání pracovních sil z východu, a e, e, co se týče Ukrajinců, tam vím, že také pracují v zemích, které jsou e, členské státy Evropské unie a může dojít k dalším podobným problémům, protože proto je podle mě důležité, abyste se této věci Eh, věnoval a zjistil, jestli tam došlo k vyplacení evropských dotací nebo ne. A Polsko musí prokázat stejnou eh, účinnost a součinnost, tak jak to bylo v uplynulých letech v podobných případech. A druhý bod, o němž chci hovořit, eh, je Indie. Respektive dohoda FTA, kterou jste uzavírali teď ještě s dalšími zeměmi, Korea, Singapur, Vietnam to ještě všechno je v plánu, ale Indie pro nás byla eh, důležitá a zajímavá, protože jsme slyšeli, že tam může dojít k něčemu, co pro nás poslance je zajímavé, že je tady pochybné, jestli budou dodržována určitá kritéria, určité podmínky, které jsou eh, dojednány. Ku příkladu nebezpečí dětské práce eh, v některých textilních dílnách. Moc by mě zajímalo, jestli ta situace bude také eh, kontrolována nezávislými nevládními organizacemi, které jsou schopny na místě tu situaci konkrétně kontrolovat. Chci se tedy zeptat, jestli je u jiných zemí také možné Mluvím o zemích, s nimiž eh, se chystáte uzavřít dohodu FTA. Jestli se chystáte tyto, tato kritéria kontrolovat, to je pro parlament důležité. Jedná se o kritéria i ekologická a další tedy kritéria sociální. Jestli jsou tyto podmínky tam dodržovány. Mě by tedy zajímalo, jestli se těmto věcem skutečně věnujete. Děkuji vám za velice jasné dotazy Omlouvám se, že se možná budete muset znovu eh, přesednout. A předám tady slovo zpátky panu komisaři, aby mohl odpovědět. Thank you, chairman. Děkuji vám, pane předsedo. Um, first of all on, on... Především bych chtěl se zmínit o Japonsku. Japonsko nás žádá, abychom začali vyjednávání o dohodě o volném obchodu. A my jsme vedli summit s Japonskem v květnu tohoto roku, pokud si správně pamatuji, a tam jsme jasně prohlásili, že především je třeba, aby zrušili celou řadu neobchodních překážek, protože skutečný problém s Japonskem spočívá právě v těch neobchodních překážkách, spíše než tedy u těch eh, tarifů. Skupina na vysoké úrovni měla vytvořit eh, přehled všech překážek, které existují vůči obchodu a tato zpráva bude projednána na dalším samitu s Japonskem, který se bude konat myslím, v Dubnu nebo někdy zhruba v tom období v příštím roce v Bruselu. Budeme nepochybně se zabývat právě tímto tématem. Také jste se tázali na hospodářskou soutěž. Was that with respect to Japan? No, it was more generally. Ohledně Japonska to byla obecnější otázka. Já si myslím, že zde měla být opravdu souvislost mezi tím, co děláme jak tedy na vnitřní úrovni EU, tak na venek. A tuto otázku můžete použít také Joaquinu Almuniovi, který má ve svém portfeji právě hospodářskou soutěž nejen tedy v rámci EU, ale také na globální úrovni. To je právě to pojítko, které nám umožňuje, abychom mohli tedy aplikovat naše pravidla i e, mimo EU. Já vím například, že ohledně Číny nám to působí celou řadu problémů, protože tu máme tři různé tedy služby nebo instituce, které zde mají eh, své pravomoci. Já teď nevím přesně, jak vypadá situace s Japonskem, ale myslím si, že ke každé, každá země, že má celou eh, sadu nástrojů, kterou chrání eh, svůj trh u Japonska, to jsou právě ty neobchodní eh, překážky. Paní Weiler se ptala na Polsko. Já nevím, proč vás eh, neuspokojila moje odpověď. Z té otázky, eh, kterou jste kladla, mě to připadalo jasné. My jsme říkali, že pracujeme na tom, abychom byli schopni zasáhnout a efektivně tedy uzavřít určité oblasti veřejných zakázek. Možná eh, máte na mysli pří, eh, případ, který se eh, týká Eh, nástrojů eh, ochrany eh, našeho trhu, tedy jedná se o antidumpingová opatření. A tam skutečně vedeme dál toto jednání. Je, je tu ale otázka načasování takovéhoto otevření případu, protože pokud jej chcete tedy otevřít, znamená to, že především musíte mít tedy nějaký kontrakt, který má být uzavřen v oblasti veřejných zakázek takže a veřejných zdrojů. A na to tedy potřebujeme nový nástroj. Na tomto nástroji nyní při, e, pracujeme, chceme ji připravit jako legislativní nástroj pro e, Evropský parlament, tak abychom měli tedy tento nástroj, který bude součástí možné ochrany našich obchodních vztahů. K otázce Indie došli jsme významného pokroku ve vyjednávání s Indií. Bude se konat summit s Indií 10. prosince, to znamená, že to je za dva týdny zhruba. A my očekáváme, Samozřejmě, že musíme být obezřetní, ale očekáváme, že dojde k celkové dohodě s Indií eh, do jara příštího roku, snad někdy v březnu. Eh, naše představa je taková, že se bude konat ministerská konference se eh, v Indii, v Novém Delhi, abychom se tedy dohodli na celkovém znění, na, na tom celkovém balíčku. a k těm zbývajícím problémům. Takže e, to jsou tedy cla na e, automobily, na alkoholické nápoje. A potom je tu otázka kapitoly udržitelnosti, o té jste se již zmiňovali. Hovořili jste také o dětské práci a dalších prvcích. Na počátku Indie nechtěla ani diskutovat o těchto otázkách uváděla, že to nijak nesouvisí s dohodou o obchodu, že je to mimo eh, rozsah působnosti těchto dohod. My jsme ale velice eh, silně trvali na tom, že by to, tato témata měla být součástí dohody o eh, obchodní výměně a že tam tato kapitola tedy musí být, že my potřebujeme, protože Evropský parlament kromě jiného usiluje o to, aby právě tato témata byla eh, bedlivě sledována a zohledněna eh, v dohodách o obchodu. Takže tam máme tedy udržitel, kapitolu o udržitelnosti eh, v dohodě o obchodu, o volném obchodu s Indií. Čeká nás obtížné vyjednávání. Nicméně jasně jsme uvedli naše stanovisko a teď tedy víme, že v dohodě volném obchodu tato kapitola udržitelnosti byla, bude. Eh, vy jste se zmiňovali také o práci dětí. To je velice složité téma. Měli bychom se na to podívat eh, eh, s na různá, mm, různá odvětví, zda je to tedy v kontextu průmyslu, zemědělství nebo jakém dalším kontextu takže bychom měli postupovat eh, tedy odvětví po odvětví, část po části, ale i to by mělo být součástí naší dohody. Děkuji vám, říká pan předseda. Další kolegové, kteří též byli v Indii, možná také budou chtít položit další dotazy. Nyní přijám slovo panu Kožušníkovi. Už jsme dlouho hovořili o normách a standardizaci a on byl v tomto bodu náš eh, zpravodaj, proto mu teď tedy předávám slovo. Pane komisaři, já si velice vážím eh, toho potržení, které jste ve svém úvodním vystoupení věnoval eh, evropské standardizaci, protože eh, si myslím, že standardizace je důležitým nástrojem v oblasti konkurenceschopnosti a v oblasti vůbec toho, co na úrovni legislativy můžeme pro konkurenceschopnost evropského průmyslu udělat. Vy jste zmínil i eh, mou zprávu, mé jméno. Eh, já musím jenom konstatovat, že tady na výboru eh, jsme samozřejmě zástupci různých politických skupin. Vedeme poměrně ostré politické diskuze, co se týče jednotlivých témat. Ale myslím si, že jsou dvě věci, na kterých se tady ve výboru bez problému s kolegy zhodneme. A to je otázka snižování byrokratické zátěže a boje s byrokracií jako takovou a je to otázka posilování nástrojů konkurenceschopnosti evropského průmyslu. Určitě toto je věc, kterou se tady průřezově politickým spektrem zhodneme a v tomto smyslu je potřeba jmenovat nejenom mé jméno, ale je potřeba jmenovat celý výbor IMCO, co se týče zprávy o budoucnosti evropské standardizace, všechny kolegy ze všech parlamentních frakcí, stejně tak jako vedení výboru a konkrétně Malcolma Harbora jako předsedu výboru, který byl jeden z iniciátorů Eh, zprávy o eh, budoucnosti evropské standardizace. Eh, v tomto smyslu já budu mít jednoduchou jednu otázku a ta je směřovaná směrem ke komisi. Myslím si, že v tomto smyslu Evropský parlament udělal velký kus práce. Evropský parlament vymezil hranice pro budoucí legislativní proces evropské standardizace. A já bych se chtěl zeptat na jedno jediné slovíčko, a to je koordinace. Myslím si, že celá ta legislativní agenda, která dnes čeká eh, evropské instituce a hlavně Evropskou komisi, eh, tak by se dala nazvat evropským čtyřlístkem eh, evropské standardizace. A v tom čtyřlístku je samozřejmě pan Tajani, pan Barnier, pan de Gucht a pan předseda Barroso. Jakým způsobem probíhá koordinace mezi tímto čtyřlístkem ve vazbě k národním státům, ve vazbě nadnárodním organizacím, jako je třeba CEN, CENELEC a ECI. Takže můj dotaz je na koordinaci budoucí legislativy evropské standardizace. Děkuji. Thank you. Um, I'll let Mr. Gook, uh, take that. Děkuji a já požádám pana komisaře, aby se uh, věnoval odpovědi na tuto otázku. možná vás překvapí, to, že eh, stupeň koordinace nebo úroveň koordinace na Evropské komisi mě příjemně překvapuje, když to porovnám s koordinací dosahovanou na úrovni různých vnitrostátních eh, vlád. V radě na to mám určitý názor, protože jsem v minulosti byl ministrem zahraničních věcí poměrně dlouhou dobu. ale vám je jasné, že Evropská komise je zcela jiný orgán, že se jedná o plně integrovanou administrativu, z jejíhož aranžma úzká koordinace přímo vyplývá. Jde o koordinaci mezi eh, různými kabinety, eh, mezi jejich šéfy, mezi šéfy kabinetů těchto ministrů, a to na eh, politické úrovni i na úrovni jednotlivých služeb. I práce služeb se koordinuje velice úzce třeba na úrovni Senaleku. Takže já se domnívám, že v tom problém není mě úroveň koordinace v rámci komise skutečně uspokojuje. Dobře, a to je pro nás povzbuzující zpráva a my ještě budeme hovořit o vašem dokumentu o růstu obchodu, protože k tomu budeme mít příležitosti a e, ještě mám jednoho tazatele, pana Lichegarda a jestli se ještě někdo bude chtít přihlásit, tak se může přihlásit. Děkuji, pane předsedo. Vzhledem e, k tomu, že ta dánština asi není úplně jednoduchá pro pana komisaře, budu mluvit e, anglicky. Odpověď pana komisaře bohužel zní mimo mikrofon, takže ji neslyšíme v tlumočenské kabině. Odpuste, že jsem eh, přišel trochu později a vy jste o této otázce možná hovořil, ale moje otázka je také jednoduchá. Slyšel jsem, že komise se chystá zlepšit se své vztahy se strategickými partnery, jako jsou USA, Čína a tak dále. Jak daleko jsme od uzavření dohody o volném obchodě s USA, podle vás? a jak se komise vůbec staví k možnosti uzavřít dohodu o volném obchodu s USA vzhledem k problémům, které byly v jednání v rámci eh, VTO. My se nechystáme vyjednat dohodu o volném obchodu s USA, ale Vedeme četné diskuse s americkou stranou, kdy se snažíme aktuální problémy řešit. 16. a 17. se bude konat transatlantický ekonomický dialog ve Washingtonu. Eh, spolupracujeme s americkou stranou na pořadu jednání a myslím, že budeme moci oznámit eh, určité výstupy. Vždycky je dobré se snažit o standardizaci a o nalezení řešení ještě předtím, než se produkty dostanou na trh a na tom právě pracujeme. Také se snažíme odstranit eh, určité ne, eh, necelní bariéry, což také není nic jednoduchého, protože tyto bariéry jsou vlastně důsledkem eh, různých pohledů na situaci zde a ve Spojených státech. Jde třeba o chorem ošetřená kuřata. My máme eh, určitý systém zajišťování kvality ve všech fázích eh, výrobního cyklu, zatímco eh, američané vám budou vysvětlovat, že není nic špatného na omývání kuřat chlorem, protože to nemá vůbec žádný negativní dopad na lidské zdraví, což je také pravda. Takže oba dva ty postoje mají své opodstatnění. My se celá léta snažíme najít řešení, ještě se nám to nepodařilo, protože eh, ty různé pohledy vyplývají z různého i pohledu veřejnosti, takže to není kvůli tomu, že by administrativa nebo, nebo, nebo ty služby eh, nepracovaly nebo nepracovaly dost usilovně. Jde o filozofii, kterou eh, zastává ta země nebo její společnost na život. A největší problém s USA se netýká tolik eh, sazeb eh, a cel, ty jsou mezi Evropou a Američany eh, velice nízké. Ty problémy se týkají těch necelních překážek. Kdyby se nám podařilo dosáhnout pokroku v tomto směru, to by bylo cené. Existuje mimochodem zpráva, kterou si Evropský parlament vyžádal, za kterou jste pravděpodobně také zaplatili a tam stojí, že kdyby se nám podařilo odstranit polovinu stávajících eh, eh, necelních překážek mezi USA a Evropskou unii, že by tyto výsledky byly ještě cenější než výsledky jednání v Doha. Ale eh, jak si přání je jedna strana a e, ta, ta výsledek je strana druhá. Ku příkladu je, e, existuje zákon Joe, já jsem se s ním e, setkal už ve své pozici ministra zahraničních věcí v Belgii. Podle tohoto zákona je zakázána jakákoliv aktivita ze strany plavidel, která nepatří Spojeným státům v jejich pobřežních vodách, to je zákon z roku 1922 takže eh, ty překážky eh, nezmizí automaticky sami od sebe. Proč mluvím o jednáních v Doha v tomto kontextu? V současné době mají Spojené státy upřímný zájem o úspěšné uzavření jednání v Doha. Jestli to bude možné, uvidíme, ale Myslím, že v mezidobí do letních prázdnin uvidíte, že USA a další důležití aktéři budou činit seriózní pokusy uspět při jednáních v Doha. Mimochodem, já jsem se podujal iniciativy eh, přizvat G5, to znamená USA, Brazílie, Indie, Čína a Evropská unie k jednání, které se e, jmenuje G5 plus 2, to znamená ještě Japonská Austrálie, do Bruselu o e, debatách o znovu otevření jednání v Doha a myslím, že to bude představovat skutečnou příležitost k úspěchu. Na druhé straně si musíme dávat pozor na tato otevřená e, okna v politice, protože v minulosti, když se otevřela taková okna, tak nám někdy zabrala celou budovu. Na to si musíme dát pozor. Děkuji vám. Možná bych mohl položit ještě několik návazných otázek i v reakci na eh, komentář pana Lichegarda. Já jsem s velikou radostí vás vyslechl na plenárním zasedání před asi třemi týdny v Bruselu, že se budete snažit propojit eh, cíle transatlantického ekonomického dialogu a nějakým způsobem je izolovat od toho takzvaného syndromu chlorovaného kuřete a zaměřit je spíše na e, společné e, sjednocování norem, e, ku příkladu nabíjení elektrických vozidel, nanobezpečnost, chytré sítě a podobné aspekty Zajímalo by mě, jak byste viděl, jak by se toto mohlo eh, rozvíjet ve věci našeho společného zájmu. A druhá věc, a k tomu budeme velice upřímní, co se týče rozvoje, který byl nadějný, když začala ta transatlantická ekonomická rada, eh, s tím byl také eh, provázán ten dialog legislativní. Padla tady otázka chlorovaných kuřat a je tady i řada dalších otáz, otázek, kdy Eh, tedy eh, legislativci v různých zemích a i v americkém kongresu nebudou ochotni své postoje změnit. Chci se tady zeptat, jestli máte pocit, jestli podobná situace se bude týkat i Japonska. O tom se zmiňovala i paní Šaldemoze. Zajímalo by mě, jestli jsme tady dostatečně zapojeni a nebo jestli eh, máte pocit, že bychom se měli více i ze strany Evropského parlamentu zapojit, abychom eh, váš politický dialog tím podpořili. Dialog eh, legislátorů, to myslím, bude od 6. do 10. prosince. Je to Washington? Je to ve Spojených státech takže se to udá v San Francisku, tedy před schůzí teku, která bude 16. a 17. prosince. S obou dvou těchto událostí tedy získáme hodně nových eh, informací. Můžeme říci tedy, že pacient eh, nebyl ve zrovna dobrém zdravotním eh, stavu. Vedli jsme hodně diskuzí eh, se Spojenými státy, já jsem tedy také vedla diskuze s představiteli Spojených států a zaměřovali jsme se na to, zda by se nám podařilo zlepšit zdraví tohoto pacienta, protože Spojeným státům šlo především o to, abychom tedy měli nějaké výsledky. E, my jsme se o to snažili tak, že jsme to rozdělili dvou částí. Na jedné straně, abychom měli strategickou diskuzi o problémech, které nás čekají jako dvě strany na světovém trhu a ta druhá část se týkala práce na budoucích eh, obtížích nebo na inovacích, inovačních technologiích, strategiích, na ozelenění našich eh, technologií, vybudování transatlantického trhu a také eh, ohledně standardů a norem. Um, so the idea is that we would work with an... Představa byla tedy taková, že bychom měli systém předběžného varování, abychom řešili problémy ještě předtím, než se tedy projeví a než se nám zamotají do legislativy. Chtěli jsme tedy pracovat takto s pohledem do budoucnosti, předjímat eh, řešení problému. Co se týče eh, standardů norem, tak ty se diskutují na vysoké úrovni. A ta tato schůze se bude konat den před tekem. Tek jako takový je plenárním zasedáním několika diskuzních platform, které zde existují mezi Evropskou unii a Spojenými státy, tak, aby se tedy všechny to platformy mohly 16. a 17. prosince sejít a diskutovat. My jsme Eh, našli celou řadu témat, o kterých bychom chtěli hovořit, například elektronické tedy zdraví, zdravotnictví. Eh, Pak je tu eh, problém tedy kontrolování kontejnerů, elektronická mobilita jako další pole působnosti, potom elektronická vozidla, elektrická vozidla, standardizace to všechno jsou témata, o kterých doufáme, že bychom mohli dosáhnout výsledků při jejich diskutování. A už jen na závěr chtěl bych také dosáhnout eh, užší spolupráce s TEKem a trans a to také v dialogu tedy s transatlantickými legislátory. Doposud nebylo možné dosáhnout této společné diskuze ve Washingtonu ale doufám, že od příštího setkání se nám podaří, abychom pracovali ještě úžeji. Myslím, že členové tohoto výboru i já toto vidíme jako velké tedy přispění ke společnému cíli a myslím, že všichni tedy můžeme vnést svou trošku do mlína. Ještě někdo si přeje uh, přispět do této diskuze, než já uvedu závěr. Uh, Děkuji vám především, pane komisaři, za to, že jste mezi nás eh, přišel. Vidíte, že máme veliký zámě, eh, zájem o eh, tuto tématiku a doufáme, že se nám podaří vás zase pozvat záhy zpátky, abychom viděli, jak vypadá další vývoj. Ehm, usilujeme o další podporu těchto strategií, které jste nám právě nastínil a do budoucnosti doufáme, že se podaří také Eh, abyste nám přednesl tedy ten eh, eh, dokument o další politice. V této oblasti přejeme vám hodně úspěchů v těch mnoha jednáních, které vás čekají. Doufáme, že se dočkáme společně pokroku, zejména tedy co se týče vaší iniciativy u skupiny G5+, což je podle nás velice důležité, aby tam došlo k dohodě, aby mohla znovu pokračovat jednání v Doha takže ještě předtím, než se vydáte na další vyjednávání, vám chceme popřát hodně dalších úspěchů a děkujeme, že jste přišel.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

Kolegové, jsme na tom s časem dobře a všichni účastníci dalšího zasedání, kteří budou eh, pokračovat v naší významné debatě o spotřebitelských právech, už tady jsou. Předtím ale chci srdečně přivítat nového člena výboru ze skupiny SD, paní eh, De Pieres. Velice srdečně vás tady vítám, jsem velice rád, že jste mezi námi. A my budeme tedy pokračovat v práci o směrnici eh, o právě spotřebitelů. My tady nemáme eh, všechny stínové eh, zpravodaje, některé ano, některé ne. Paní Šváb, pan Šváb tady je a někteří ne, paní Gebhardt také. A ještě jsme nezačali Kriakosy začneme za chviličku. Myslím, že pan Petry bude hovořit za komisi a uvidíme, jestli pan Endenhoff z předsednictví také se dostaví, ale myslím, že jestli zpravodaj s tím bude souhlasit, že můžeme uh, začít v mírném předstihu, jestli vám to nevadí. Takže uh, dávám slovo eh, panu Švábovi, aby nás informoval o Eh, tedy eh, současné fázi vyjednávání, o harmonogramu, eh, který byl dohodnut a o čemkoliv dalším, o čem bude potřeba hovořit. Pak dám slovo stínovým zpravodajům a pak se pustíme do debaty nad tímto významným dokumentem. Pan Šváb, děkuji, pane předsedající. Já bych skutečně tedy rád informoval kolegy o dohodách z minulého týdne. týdne my jsme společně s stínovými zpravodaji e, změnili harmonogram na posledních schůzkách. E, schůzci neměli e, dostatek příležitost tedy zapsat všechny pozměňovací návrhy na jejich 16 jejich 1600, skutečně je to mnoho. A jsem ale eh, ve shodě s vámi, že se jedná o důležitý eh, dokument, ale také je velice složitý. A z toho důvodu chci poprosit kolegy, aby eventuálně upustili od některých svých pozměňovacích návrhů. Já jsem si pročetl eh, všechny ty pozměňovací návrhy, myslím, že jsem všechny pochopil a skutečně nebude vůbec jednoduché všechny tyto pozměňovací návrhy nějakým adekvátním způsobem respektovat. A eh, je ale pěkné, že tolik kolegů projevilo takový zájem o eh, obsahovou stránku této diskuse na eh, konci eh, tedy té lhůty pro pozměňovací eh, návrhy jsme se dohodli se stínovými zpravodaji na tom, na kterých místech vlastně můžeme tu směrnici na základě těch kompromisních návrhů ještě pozměnit. Měli jsme trošku ještě i potíže s překlady, ale ty rozhovory minulý týden proběhly velice pozitivně, byly velice plodné a všichni stínoví zpravodajové mě opakovaně ujistili, že eh, chtějí kompromis. A eh, to je velice dobré, eh, i když se možná naše debaty v prosinci a v lednu trochu prodlouží a my bychom chtěli tady hovořit v plénu pravděpodobně v druhé polovině února, což nám dá Eh, více času v lednu a 26. Eh, ledna v rámci výboru IMCO ještě budeme diskutovat, eh, tedy budeme hlasovat o těch pozměňovacích návrzích. Já jsem s tím zpravodajům velice vděčen za to, že se se mnou dohodli na řadě různých termínů a že mi pomáhali v tom procesu hledání kompromisu, čím se nám podařilo tedy Eh, ušetřit mnoho času, za to jsem velice vděčen. A dohodli jsme se také na tom, že eh, tyto eh, debaty budou probíhat ze třech hledisek. Za prvé, nesmí se snížit úroveň práva ochrany spotřebitele v žádném členském státě. To znamená, že ochrana spotřebitele musí zůstat všude tam, eh, na té úrovni, na kterou jsou občané zvyklí v každém státě, minimálně na této úrovni anebo na zlepšené úrovni. Za druhé, a to je také ve zprávě Montyho, já jsem se to, na to znovu ještě podrobně díval, profesor Monty ve své zprávě mluví o eh, význam, o významu elektronického obchodu a uvádí, že návrhy ke, eh, k zamezení, eh, k zamezení roztříštěnosti eh, práva ochrany spotřebitele je potřeba podpořit a z hlediska vnitřního trhu se toto nesmí ze zřetele při přípravě této směrnice ztratit. Takže my jsme začali, a tím také chci uzavřít, my jsme začali tady hovořit o jednotlivých e, otázkách. Začali jsme tím v kapitole 4, článek 22, který se týká právních podmínek dodávky, které musí být splněny v rámci vnitřního trhu, jestli můžeme e, ty podmínky dodávky e, sjednotit. Jsem kolegovi velice vděčen za to, že navrhl, abychom eh, v zájmu spotřebitele na jedné straně, ale také ve smyslu tedy toho, co napsal profesor Monty, se zde pokusili dosáhnout dohody a eh, to bude těžké, protože dodávka je čistě právní eh, věc a to nesmí být v žádném případě tedy nějakým způsobem negativně dotčeno Dodávky se musí plnit za stejných právních podmínek všude, všude tedy eh, po Evropské unii. Takže to je eh, článek 22 odstavec 2. Tam byla určitá nejasnost, jakým způsobem má spotřebitel mít možnost, aby nemusel platit žádné dodatečné eh, poplatky za určitých situací. A to je důležité, protože nechceme, aby aby eh, obchodníci po internetu a nebo podobní eh, obchodníci vyžadovali od kupujících nějaké eh, ještě doplňující poplatky. O tom jsme hovořili minulý týden a vypracovali jsme kompromisní návrhy. Já o tom budu ještě dále hovořit, vysvětlím to. My jsme se dohodli, že v článku 23 eh, eh, dohodli, eh, že se ještě budeme že se chceme dohodnout na, otáz, na otázce, jestli um, zaniká právo um, na záruku ze strany prodávajícího, když za situace, kdy už má kupující uh, to zboží v ruce. ale předtím, než eh, kupující eh, koupený předmět dostane do ruky, nemus, nemůže přebírat žádnou odpovědnost za eh, bezpečnost výrobku, kterou nemůže ovlivnit. Tady nemůže být poskytnuta žádná flexibilita jednotlivým členským státům na úpravu této situace, protože i protože poté, kdy eh, uživatel tedy tu koupenou věc získá, eh, tam ta situace, tam ta situace eh, bude jiná a myslím, že se nám podaří dosáhnout jednotné úpravy v této věci a posílit práva spotřebitelů. A Kapitola 4 obsahuje ještě určité otázky, které jsou velmi složité, ku příkladu otázku hierarchii eh, prostředků ochrany pro spotřebitele. To znamená, eh, kdy může eh, spotřebitel užít určitých opravných prostředků na ochranu svého práva. V některých členských státech tyto postupy existují, v některých ne. Existuje řada postupů, eh, kdy je snaha eh, toto právo odstranit, ale nebylo jednoduché zde eh, vymyslet nějaké řešení. To také patří, platí pro právě ze záruky. Tady jsou různé různé eh, eh, úpravy. Ve Francii je eh, právo vynucení, ve Spojeném království právo na odmítnutí výrobků. Tato práva mají zůstat zachována. My hovoříme o určitých lhůtách, tři roky, jeden rok podle podmínek. To by se v budoucnosti mělo v rámci jednotného aký v Evropské unii zavést. Jsou některé ale státy, kde by eh, na, zá, na tomto základě eh, vznikla nutnost snížit úroveň eh, ochrany spotřebitele, takže to reálné není. Takže uvidíme, jakých kompromisů se dopracujeme. To je tady tolik ode mě, co se týče těch bodů, o nichž už jsme stačili hovořit a jsem tedy napjat na to, co, co budou mít kolegové k tomu, co říct. Um, Děkuji. Děkuji mnohokrát. Já si myslím, že stojí za to říci, že eh, všichni členové výboru mají k dispozici od sekretariátu k dispozici velmi užitečný, užitečný dokument. Šlo o anotovaný hlasovací seznam, eh, což je vlastně informace, takový přehled všech pozněcích návrhů, eh, které byly předloženy. A nyní tedy nejprve stínoví zpravodajové, paní Gavardová, pan Rošfor, pan Tratifides a potom pan Lechner – Eh, všimla jsem se v té tabulce celé řady eh, vypuštění textu u bodu 4, u článku 4, takže možná se toho kolega dotkne. Paní Gebhardt, nejprve, prosím. Já, ten, Děkuji, pane předsedající, a děkuji také panu Švábovi za eh, to vysvětlení. Je to opravdu tak, že tady to setkání nebylo nijak harmonické, ale bylo produktivní a pozitivní a to je dobré že takto pracujeme a také vítám eh, to, co jste navrhl, že tedy eh, to jednání, to hlasování se eh, posune z 9. prosince na 26. úrovně ledna. To nám skutečně poskytne více času na projednání některých sporných bodů 26. ledna a e, není lehké vzhledem k tomu, že se bude muset hlasovat o 16 z těch pozměňovacích e, návrhů a my musíme zajistit, aby ten výsledek byl koherentní, jinak by to nebylo dobré. Já bych se chtěla vrátit k jednomu bodu, mám ještě doplňující otázku. Pane Švábe, já jsem slyšela, že, jste, že chcete e, navrhnout, nebo předseda výboru, že bychom ještě teď vypracovali studii a, nebo hodnocení o tom, co se stane, když by tam spadaly ještě digitální produkty. Jak myslíte, že by to vlastně se dalo stihnout eh, časově do 26. ledna, aby to byla opravdu kvalitní studia, ale zároveň abychom mohli ještě eh, o těchto věcech uvažovat v rámci eh, pozměňovacích návrhů. Mně se zdá, že na to nebude možná dost času, ale možná mi třeba ještě budete umět vysvětlit, jak to chcete zvládnout a nebo co je vlastně důvod této žádosti o studii. Co se týče článku 22, eh, my jsme o něm hovořili, kompromis se nám ještě nepodařilo eh, dosáhnout. Je potřeba ještě eh, do vysvětlit některé eh, body. Já jsem už zvědavá na vaše návrhy, zvlášť co se týče tedy lhůt pro dodávky, protože tam ještě přetrvává, přetrvávají některé nejasnosti, jak s tím naložit. Především, když nějaký obchodník slíbí dodat do 48 hodin, tak si neumím představit, že je možné mu potom ještě dát nějakou další prodlouženou lhůtu, aby, ten, aby, aby tu smlouvu přece jenom ještě dodržel. Myslím, že o tom bude potřeba ještě eh, debatovat, ještě nad tím pracovat. A ten druhý bod, o němž jste hovořil, a to jsou platební podmínky a platební prostředky které je potřeba nabídnout, tak eh, vzhledem k tomu, že tedy eh, vlastně nemají eh, vzniknout nějaké nadměrné doplňující náklady. Já si myslím, že my musíme hovořit ještě o dalších platebních prostředků. V Německu došlo k případu jedné letecké společnosti, která byla také Eh, odsouzená, která vlastně eh, uvedla eh, takový platební prostředek, což bylo bez doplňujících nákladů, ale platební prostředek, který není vlastně přístupný pro všechny, pro všechny spotřebitele. Takže my musíme zabránit tomu, aby eh, obchodník si vynucoval platební cestu, no platební prostředek, který eh, není stejně přístupný pro všechny spotřebitele. Ta kapitola 4 je obsahově velice dobrá, obsahuje řadu technických otázek a eh, řadu drobností, které hned nás třeba nenapadnou, ale mohou mít závažný dopad, proto moje frakce nevidí ráda, že ta kapitola 4 má být předmětem plné harmonizace. Já bych dala přednost eh, vysoké úrovni harmonizace, ale přece jenom zachovat eh, určitou flexibilitu. My, třeba, my přece nemůžeme eh, při těch platebních prostředcích předepsat placení kreditní kartou nebo nějak podobně, protože ne v každém členském státě je to stejně upraveno, je to stejně, takže tady by bylo dobře zachovat určitou flexibilitu a dbát na to, abychom nepřišli tedy s chybnou právní úpravou, která by se potom eh, spotřebitelům eh, vymstila. A to je důležité, tedy vědět předem, jak s tím naložíme. Děkuji. Okay, well, I think, um... Já myslím, respektive souhlasím s paní Gebhardt, eh, pokud je otázku té časové osy. Myslím si, že budeme potřeba ten program nastavit tak, abychom ten čas to nejlépe využili, vzhledem k tomu, že mezi tím máme i vánoční prázdniny. Eh, otázka digitálních práv, to nebyl můj návrh, byl to návrh, eh, který si zpravodaj přál, abych, eh, přál, abychom projednali. Projednáme to brzy na schůze koordinátorů. Není pan Rochefort a potom Trantefilidis, a potom pan Lechner a pan Tuannoch, kterého zavítám. Pane Rošfore, prosím. Děkuji, pane předsedo. Eh, já chci poděkovat panu Andreasi Švábovi za jeho až benediktinskou práci. Řekl bych, eh, je tam nějakých 16 poznacích návrhů a on říká, že prakticky všechny zná na paměť. Chci říci, že samozřejmě prodloužení té lhuty to je dobrá zpráva, protože v té původní hlutě to nebylo možné stihnout. Je to dobrá zpráva, ale i tak trochu špatná zpráva. Dobrá zpráva, protože potřebujeme čas na to, abychom tu práci vykonali dobře, ale je to špatná zpráva, protože se ukazuje, že ta práce je skutečně složitá, obtížná, že jsme zatím všechna řešení ještě nenalezli. Eh, mi, nevím, zda je to pravda, že rada ze své strany to stáhla eh, ze zasedání Rady ministrů 10. prosince, nevím, zda je to pravdivá informace. Takže potíže jsou zřejmě na všech stranách neměli bychom si e, toto e, zastírat. Je to text opravdu složitý. Já e, jsem udělal takovou malou zkušenost v uplynulých dnech po naší poslední schůzi a myslím, že nyní patřím k těm, kdo už ten text dosti dobře znají, nicméně jsem si ho znovu přečetl a snažil jsem se to číst, jako kdybych to viděl poprvé. A neviděl jsem tam žádnou nějakou hlavní osu, hlavní linii. A to je opravdu vážné. Pokud v takovém textu nevidíme žádný hlavní směr a pokud eh, tam jde spíše o různé detaily, tak to znamená, že prostě tam něco nesedí, něco tady nehraje. A já když jsem to takto četl, tak to byl ten dojem, který jsem z toho textu měl. Eh, chci říci, že Andreas má pravdu, když eh, znovu říká, že bychom neměli nějak ustupovat ochrany spotřebitele, ji oslabovat také tato směrnice nepřichází v libovolný čas, přichází v přesný okamžik, kdy říkáme, že občané a víme, že občané a spotřebitelé eh, jsou unaveni a eh, trošku váhají, pokud je o na vnitřní trh. A vycházíme tedy z toho, co je pro evropského občana tou nejvšednější každodenní zkušeností, tedy je to spotřeba. A máme tady vlastně dvě, dva protichudná řešení. Na jedné straně ten text jakoby vrhá světlo na některé oblasti a umožňuje spotřebiteli věřit o něco více v možnost, že jednotný vnitřní trh přináší eh, více eh, produktů za lepší cenu, za lepší právní jistoty, a na druhé straně je zde riziko, že spotřebitel bude vnímat tento text jako něco, co je dále vzdaluje od Evropy a co eh, mu dále více, stále více dává pocit, že Evropa je nepovažuje za svoji věc. A Jde také o to, jak budou vnitrostátní orgány eh, přistupovat ke komunikaci s občanem ve své vlastní zemi. Eh, zda eh, se k tomu budou stavět tak, že to musíme udělat, protože nás k tomu nutí Brusel. Zda přece jenom na vnitrostátní úrovni bude docházet k oslabení pozice spotřebitele, i když tvrdíme, že ne, tak toto mě opravdu trápí. A, takže mě vlastně zajímá ta směrnice, ale ne Eh, ty poprodejní služby. A přece jenom tyto služby se hrávají také velice důležitou roli. Já si myslím, že eh, v té schůzi, eh, na té schůzi, která nás čeká, bychom měli usilovat o jasnost, o zjednodušení věcí, ehm, o něco, co by nezapadalo, jak se do té logiky, kterou jsem tady před chvílí jmenoval, pojmenoval. A ono to může vypadat eh, jako zbožné přání a jako trošku idealistické přání eh, při hledání stále stejného cíle, ale já bych si opravdu přál, abychom měli co nejvíce kompromisních eh, návrhů tohoto textu. Kdyby to byl text, o kterém by se, o kterém by se hlasovalo mezi jeho zastánce a odpůrce, tak by bylo asi eh, obtížné dobrat se výsledku, který by skutečně přibližoval občana k jednotnému vnějšímu trhu v oblasti, k oblasti spotřeby. Tak to je pro mě velice důležitá věc. A na závěr ještě, Andreas to neřekl, ale eh, nechci tady nic pochybňovat, ale eh, nakonec ten návrh měnit časový rámec, to byl návrh, který vzešel minulý týden ze schůze koordinátorů, Eh, když tam byly jiné faktory, ale na schůzi, eh, pardon, stínových zpravodajů, ale na schůzi stínových zpravodajů eh, jsme dvě hodiny procház, to procházeli článek po článku a ne vždy jsme se něčeho doprali. Článek 22 je článek, který v podstatě v sobě obsahuje celou řadu jiných článků a ono to tady ukazuje vlastně, jak široké téma to je A nyní tedy chci znovu stvrdit, z politického hlediska jde tedy o stanovisko mého klubu ALDE, že pro nás jsou zde dvě politické priority eh, u této směrnice. Za prvé, nadále se domníváme, že pokud je tady něco, co je třeba zlepšit eh, na jednotném vnitřním trhu v oblasti obchodu, tak to je prodej na dálku. To je to, co nám opravdu leží na srdci. A proto bychom preferovali směrnici, která se zaměří na tento prodej na dálku a zajistí lepší dynamiku na tomto trhu, než nějakou směrnici, která by, byla, která by měla velice širokou působnost, ale nepřinášela by nic moc nového. A ještě chci říci, že pokud se budeme snažit udržet opravdu širokou působnost a pokrýt celou oblast potřeby, tak bude hrozit, že se nedostatečně zaměříme na to konkrétní, na ty to konkrétní potenciální přínosy, že tam budou samé obecné fráze o zaručení práv spotřebitele, ale ten výsledek bude takový, že ta práva nebudou vůbec eh, pořádně ošetřena. Tímto už pomalu ukončím. Také se domnívám u kapitoly 4, že tady je celá řada věcí, které eh, se navrhují a pravděpodobně to nebude možné zvládnout všechno dohromady, všechno naraz, takže musíme se zamýšlet nad tím, jak eh, to zařídit, abychom nestratili ze zřetele a nestráceli ze zřetele že ten hlavní cíl. Je pravda, že eh, minulý týden byla zajímavá ta diskuse o článku 22 a všem, co s ním souvisí, o otázce dodání, o také platebních prostředcích. O tom jsme také začali hovořit. Eh, pan Šváb hovořil také o hierarchii náprav pro spotřebitele. Já se domnívám, že ta hierarchie je typickým příkladem eh, práva, eh, spotřebitelského práva, kde chceme, aby to bylo jednoduché. Víme, že existují různé možnosti v různých zemích Unie a systém, který by stanovil hierarchii těchto náprav, s tím, že nakonec by spotřebitel eh, měl sice právo eh, si zvolit mezi těmito možnosti zdravím, by se po něm chtělo, aby si něco nevolil, to by bylo prostě, prostě příliš složité. A pokud je otázku paní Gevardové a platební prostředky, tomu musíme eh, věnovat pečlivou pozornost. Ale pokud říkáme, že tady měl být alespoň jeden platební prostředek eh, bez poplatku zdarma, tak já si myslím, že to eh, automaticky vlastně eh, zvýhodňuje prodej na dálku. Vezmu jednoduchý příklad. Pokud řekneme, že zdarma bude platba v hotovosti, pokud chceme podpořit prodej na dálku, tak to by určitě nepomohlo této oblasti, hm, prodej po internetu a tak dále. Čili měla by to být platba v hotovosti, ale zároveň by to měl být moderní platební prostředek. A ještě paní Gebhardt zmiňovala jednu nápravu, já se to také dotknu. Eh, určitě jde o to, aby podniky čelily své odpovědnosti. Pokud podnik eh, naslibuje dodání v určité lhutě, a je to marketingový faktor, který hraje svoji roli, tak by to mělo být vnímáno jako povinnost a závazek toho podniku ale třeba, abychom eh, byli v souladu eh, s realitou dneška. Existuje celá řada příkladů, případů dodání, kdy eh, to dodání neproběhne v té slíbené lhutě. Může to mít celou řadu důvodů. Buď to může jít o nějaké narušení té, těch dodávek, nějaký problém s dodávkami od výrobce a podobně. Já si myslím, že by to ve směrnici mělo být upraveno pragmaticky. Minulý týden eh, tedy byly předloženy poznací návrhy, kompromisní návrhy, eh, když už eh, paní Gebhardtová zmiňovala toto téma, pokud ten podnik slíbí dodání do 48 hodin, pokud to nesplní, tak předtím, než spotřebitel bude moci ustoupit od smlouvy, tak si myslím, že by podnik měl mít možnost říci, eh, dobrá, nesplnil jsem svoji povinnost, ale pokud, pokud by se to splnilo v těch 48 hodinách, tak asi není důvod odstupovat od smlouvy. A samozřejmě, pokud by šlo o narozeninový dort a bylo by to dodáno až po narozeninách, tak eh, není o čem se bavit, ale myslím si, že tady obecně řečeno. Musíme usilovat o kompromisy, o pragmatický přístup, který zohledňuje skutečnou ekonomickou situaci i práva spotřebitelů, aniž bychom tady oslabovali práva spotřebitele. Ale vím, že například v mé zemi je celá řada práv spotřebitelských, které spotřebitelé ani neznají. A pokud budeme k tomu přidávat nějaká práva, no aby těch práv bylo více, tak tím spotřebitelé neprospějeme. Je třeba se zaměřit na to, co je nejefektivnější a já doufám, že na některé z příštích schůzí nebo na těch eh, nových doplňkových schůzích eh, v rámci nového harmonogramu eh, se nám podaří to vše společně zpracovat a nalézt příslušné kompromisy. Děkuji. Uh, Děkuji, pane Rošvore, že jste se pokusil tu debatu orientovat správně směrem k určitým prioritám. To je důležité na ně ukázat abychom zjistili, kde bude skutečný prospěch pro spotřebitele z tohoto návrhu. A to je pro tento výbor důležité, aby spotřebitele jasně viděli, že máme zájem o to zlepšit jejich podmínky a také zlepšit kvalitu vnitřního trhu, což je samozřejmě eh, záměrem, záměrem také komise, která chce dosáhnout určité vyváženosti, ale eh, nám jde o trošku jinou vyváženost eh, a můžeme tady prokázat, že se nám podaří dosáhnout určitého pokroku. Pan Trantafilitis je eh, ještě zbylý stínový zpravodaj. Jestli eh, má zájem promluvit, tak mu dám slovo. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že kolegové jistě budou souhlasit s tím, že naposledy, když jsme se se stínovými zpravodaji sešli, tak i přes obrovskou různost různých názorů jsme dospěli pokroku. Je dobré, že budeme teď mít více času do eh, tedy 26. ledna eh, se vyrovnat s těmi různými eh, názory. Teď jsme vyslechli paní Gebhardtovou, pana Rošfoda a myslím, že je nezbytné v té debatě pokračovat a souhlasím tedy s tím návrhem odložit tu lhutu do 27. A, dobře, máme tady ještě další kolegy, kteří mají a, chuť a, e, přijít s pozměňovacími návrhy. Děkuji, a, e, já mám, jsem také podal řadu pozměňovací návrhů a e, souhlasím s kolegy Rošfortem a paní kolegyní Kebhartovou, kteří potvrdili ve svých výstupech mé pozměňovací návrhy. A ten význam tohoto dokumentu eh, dokladuje 16 pozměňovacích návrhů. A nebude to jednoduché. A, když se na to díváte ale zvenčí a hovoříte s odborníky a s legislativci odnikud, odinut, eh, tak se musí oni vážně ptát, jak eh, může tedy Evropský parlament eh, myslet vážně, tedy postupovat tímto způsobem. Eh, ten návrh je tak složitý, protože to takhle vlastně podala komise a nedržela se toho, co vlastně měla jako podklady, možná přehnané ctižádosti nebo ambi, ambicí. A Eh, je to jinak, když hovoříme o výfucích třeba eh, z aut, tak tam jsou tři, čtyři pozměňovací návrhy a na těch se dohodneme. Tady je ta situace jiná a je těžké, já si kladu otázku jako poslanec, když hovoří eh, zpravodaji my musíme se také řídit těmi většinami při tom hlasování. Spravodaj si může říkat, co chce a také musíme eh, vycházet z hodnocení dopadů. To, co tady máme předlaženo, je vlastně, jsou jenom takové administrativní řeči. To, co eh, komise předložila, eh, je vlastně takové, jak si prostě rozprostření stavebních kamenů Mě by zajímalo na tom, eh, co komise, co komise předložila, jak vlastně se dobrat toho, eh, toho nejdůležitějšího. Já eh, se chci vyjádřit ke dvěma důležitým bodům. Je tady návrh definice smluv uzavíraných na dálku. Ten byl zcela zásadním způsobem rozšířen. Proč? Dala definice podobného obchodu, také rozšířena. Proč? Řada běžných situací byla vlastně ignorována a bylo to vůbec věcně zkoumáno, když jestli máme vlastně přijmout takový podklad od komise, pak eh, tady máme 16 eh, pozměvacích návrhů, když se zamyslíme nad těmi malými podniky a jednotlivými, ehm, řekněme, řemeslníky nebo obchodníky, rodinnými podniky, eh, rodinami, které vlastně mají to podnikání rozděleno, jeden obchoduje, druhý dělá účetnictví, jak se to promítne do jejich životu. A já také nesouhlasím s tím, že vlastně se tam řeší normální, eh, normální vztah eh, mezi spotřebitelem a obchodníkem. Tady to vypadá skoro tak, jako kdyby se nějaký učitel, eh, učitel na penzi prohlížel spotřebitelské právo. Tady vlastně Jenom tyto tři, čtyři otázky sami, eh, sami o sobě by stály za eh, zvláštní legislativní eh, iniciativu. Já si myslím, že kapitola 4.5 by se měly celá, zcela škrtnout, protože si myslím, že není vůbec žádná potřeba je mít. Nemám pocit, že právo na ochranu spotřebitele v Evropě vlastně se nám úplně položí Eh, když se nám nepodaří tady přijmout tyto kapitoly. Nevím, jestli se mnou bude souhlasit paní Gebhartová. Ty kapitoly 1, 2 a 3, tam se můžeme nějak slušně dohodnout i v rámci parlamentu. To nějak slušně pojednat. To byl také důvod, proč jsem přišel s těmi pozměňovacími návrhy. A eh, já si myslím, že že e, není možné postupovat, postupovat e, z takového úhlu, jako kdyby každý obchodník, každý řemeslník byl e, podvodník. Tak to prostě není, když jsou určité výjimky. Já někdy ti drobní podnikatelé potřebují větší ochranu než kdokoliv jiný. Takže já si myslím, jak, tak jak to také parlament uvádí v zelené knize, že řada věcí je potřeba naopak zjednodušit, to už tady také padlo ze strany kolegů a že by bylo dobré tady prostě se sjednotit na minimu, eh, škrtnout kapitoly 4-5, eh, soustředit se na kapitoly 1, 2, 3 a tak je možné dosáhnout eh, slušného výsledku. To, co komise předložila, byl zajímavý pokus, ale v jiných oblastech, kdyby takto postupovali, tak by ty oblasti byly úplně roztříštěné. Myslím, že vůbec není eh, potřeba eh, takovýmto způsobem eh, sjednocovat. My můžeme v jednom kroku, jak si ta různá témata pojednat izolovaně a stejného cíle bychom mohli dosáhnout stejně dobře, opatrněji, Eh, a izolovaně. Já to neříkám proto, abych zdůvodňoval eh, své pozměňovací návrhy, které se všechny eh, vlastně týkají toho, o čem mluvím. Děkuji vám mnohokrát. To bylo velice jasně řečeno. A asi to povede tedy k dalšímu kolu. Ještě mám pana Juan Locha a paní Weiler. Ještě někdo si přeje promluvit? Takže pan Juan Loch. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Já od začátku se svým politickým poslaneckým klubem jsem k tomuto eh, si dávám eh, výhradu, pokud je tedy o návrh komise. Já jsem rád, že pan Šváb se ve své zprávě pokusil nalézt novou střední cestu mezi úplnou harmonizací a minimální harmonizací. Um, jsem si vědom toho, že to, byla, že to byl obrovský kus práce, který uh, pan zpravodaj eh, na tom vykonal, ale jsou zde stále nedostatky, pokud o záruky pro spotřebitele. A zároveň to zůstává hm, dosti fragilní v té pra, eh, právní rovině. Uh, Obsahuje za to bych řekl, že pan Šváb se dopouští stejné chyby jako komise, protože um, oba subjekty, kterou um, uh, berou jako východisko maximální harmonizaci, i když uh, bychom měli bod hovořit o tom, na jaké míře ochrany pro spotřebitele bychom uh, Eh, bychom se mě mohli dohodnout a zda je třeba harmonizovat to či ono ustanovení. Já jsem uh, osobně předložil cirka 30 poznacích návrhů, kde jde o posílení práv spotřebitele, pokud je právo na informaci a právo na ustoupení od smlouvy. Tento bod už zmiňoval pan Rošfor. Ehm, především mi připadá důležité žádat po podnicích, aby eh, informace, které poskytují spotřebiteli, umožňovaly spotřebiteli, eh, aby tam byly například kontaktní údaje, které by umožnily rychlý kontakt eh, s podnikem. Bohužel často ty uváděné kontaktní údaje jsou nefunkční a poštovní adresa nestačí. Eh, také bych byl rád, kdyby tam bylo jasně uvedeno, že spotřebitel nemůže být zavázán ústní dohodou po telefonu. To by nám umožnilo vyhnout se některým abuzivním postupům, Eh, kterým jsou spotřebitelé vystavováni. Jedině tedy podpis smlouvy eh, představuje eh, závaznou věc pro spotřebitele. Dále pokud je o pro, o lhutu pro odstoupení od smlouvy, 40 dní od uzavření smlouvy, kromě smluv na dálku, které se týkají prodeje zboží. V tom případě by lhuta začínala běžet ode dne, kdy spotřebitel opravdu fyzicky převezme to objednané zboží. Eh, pokud je o dodací lhuty, nejsem si jistý, že pokud nastaví maximální lhutu 30 dní, že to bude nutně v zájmu spotřebitele, protože někdy se stane, že lidé začnou třeba kupovat eh, Eh, nábytek, že se chystají přestěhovat i eh, více než měsíc před stěhem. Eh, proto by bylo vhodnější, aby ta lhouta, dodací lhouta mohla být dohodnuta, byla předmětem dohody mezi spotřebitelem a dodavatelem. Pokud je právo na ustoupení od smlouvy, bylo by vhodné ponechat na členských státech, které se to přejí, ponechat jim tady možnost, aby jednotlivé strany mohly eh, ustoupit od smlouvy v té domluvené lhůtě, tak aby to, smlouv, to právo na ustoupení smlouvy bylo reálné a ne teoretické. pokud si někdo koupí eh, nějaký větší objekt, jako je třeba kanape, eh, jako pohovka, pokud spotřebitel není spokojen a potom chce potom chce uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, tak jej může vrátit a bude to na jeho náklady. Také z tohoto důvodu, aby tady to e, právo na e, odstoupení od smlouvy bylo reálné, tak e, bych byl rád, kdyby spotřebitel nenesl náklady na vrácení zboží, pokud jde o zboží v hodnotě více jak 50 eur. Dále spotřebitel by měl mít možnost vybrat si mezi různými nápravami, to je oprava zboží, náhrada zboží, snížení ceny, anebo Eh, zrušení smlouvy bez, eh, s tím, že tedy mm, spotřebitele bez toho neměly vyplývat žádné další náklady. Eh, tolik tedy hlavní připomínky ode mne. Doufám, že bude možné dobrat se kompromisu. Děkuji. Uh, uh, Děkuji. Paní Weiler. Já už jsem se hlásila, když jsem slyšela ten furiózní eh, příspěvek pana Lechnera. Kdybychom to měli brát jako závěr, tak bychom museli eh, odmítnout celý eh, návrh, celý dokument. A možná do nějakých dvou, třech letech ta témata vlastně dát na stůl znovu v jednotlivých dokumentech, v jednotlivých návrzích, ale to by musela odsouhlasit celá frakce, jedno každého z nás. Já e, zítra budu e, navrhovat k hlasování e, svůj, své hodnocení dopadů a, a ale co se týče těch eh, zásadních návrhů, by si měl parlament vyžádat eh, nový, eh, nové hodnocení dopadů. To my dohodneme zítra v 10 hodin a zpravodajové už by o tom mohli začít přemýšlet, když to bude zapotřebí, když parlament nebo výbor to budou mít za nezbytné, když to bude důležité, aby byla vypracována nové hodnocení dopadů k těmto pozměňovacím návrhům. Možná bude rozumné, možná to bude smysluplné, možná ne, to už uh, před, uh, přenechám zpravodaji a týmu stínových zpravodajů, ale zásadně je uh, nesmírně důležité, abychom pro budoucnost tuto možnost měli a mohli bychom už ji využít teď. Možná z toho vyplyne takový výsledek, který by nikdo z nás nečekal. Well, I think this ties in with the vote on your report. Myslím, že to nějak souvisí eh, s hlasováním Europolu zítra, paní Vele, ale myslím, že ještě dostaneme další dokument ohledně pozměňovací návrhu k panu Švábovi a tam budeme zvažovat eh, pozměňovat hm, dopad na dalších 1300 hm, pozměňovacích návrhů. Jde o to, aby nás tato směrnice vedla novým eh, směrem a proto je zapotřebí zabývat se určitými požadavky abychom zjistili, jak to vůbec může fungovat. A komise na tom také pracuje, takže to je asi oblast, eh, ve které bychom teď mohli požádat pana Petriho, aby promluvil za komisi. Já teď eh, nevím, jestli už eh, měl příležitost hovořit o pozměňovací návrzích, které se týkají digitálních produktů. A pan Lechner hovořil o možném zrušení těch kapitol. A já si myslím, že mm, tyto kapitole mm, prodiskutovala také rada. Ale předtím, když dám slovo panu Pet- Petrimu, chci ještě požádat vás, kolegové, zda ještě někdo chce vstoupit do diskuze, nebo pana zpravodaje, zda chce promluvit před komisí nebo po komisi. Nejdříve tedy po kom- necháme slovo komisi. Pane Petri, Můžete prosím promluvit k tomu, co jste zde doposud tedy slyšel a e, můžete případně promluvit o dalším vývoji, na který byste nás chtěl upozornit. Děkuji vám, pane předsedo. Se zájmem jsem vyslechl dnešní diskuzi. Vítám pokrok, jehož chcete dosáhnout v Evropském parlamentu. Myslím, že je dobrá myšlenka to, že jste se rozhodli věnovat eh, delší čas tomu, abyste dosáhli eh, dalším možnostem dosažení kompromisu eh, ještě tedy v lednu. Jenom stručně se zmíním o některých poznámkách ke konkrétním aspektům. Otázka dodávek, o které hovořilo několik poslankyň a poslanců, byla také diskutována ve Štrasburku minulý týden a myslím, že pan Rochefort se zmiňoval o určitých změnách s tím, že je zapotřebí eh, dosáhnout toho, aby nedocházelo k okamžitému zrušení kontraktu, pokud tedy je zapotřebí pro spotřebitele, aby eh, měl eh, spotřebitel tedy eh, onen produkt dodaný na eh, určité domluvené datum. A já doufám, že tedy v tom závěrečném textu všechny to potřeby budou se nějakým způsobem odrážet. Pak je tu otázka místa, kde tedy se uzavírá kontrakt. V návrhu komise je pravda, že se komise zaměřuje na to, aby se rozšířilo la působnost eh, nové směrnice oproti té stávající, ohledně tedy prodeje na dálku, to je tedy mimo, eh, mimo obchod, mimo obchodní prostory, tak, aby se zvýšila bezpečnost spotřebitele, aby se vyplnila prázdná místa, která existují ve stávající směrnici, aby tedy i e, v případě prodeje na dálku na to, to bylo pamatováno a spotřebitelé byli patřičným způsobem chráněni v případě, že, obch- že spotřebitel například formálně požádal o návštěvu obchodníka. Tímto způsobem bychom tedy chtěli zaplnit to na prázdná místa. Pan Chonok eh, hovořil o například uzavírání ústních smluv, že tedy i ústní smlouva by vždy měla být uzavřena písemně. To je další téma, které také je diskutováno na radě. Já bych vás chtěl požádat, abyste mm, eh, abyste měli na paměti, že že v telemarketingu se záhy objeví tento požadavek na potvrzení takovéhoto eh, kontraktu i písemně. A eh, pak tu byla otázka plateb. Eh, a břemena, které nesou určitě čeští obchodníci, to je otázkou pro komisi také. Například u objemného zboží. Objemné zboží může být například prodáváno jiným eh, způsobem, aby bylo zajištěno, že spotřebitel nebude zodpovědný, tak eh, nebude zodpovědný za eh, zpětné eh, zasílání zboží obchodníkovi, pokud toto zboží není v pořádku. Vy zde hovoříte, například pan Šváb hovořil o tom, aby zákazník nemusel platit Eh, za eh, vracení zboží, pokud toto zboží přesahne určitou hodnotu. Nám jde tedy také o to, aby nemusel sám na své náklady vracet také objemné zboží. Pak se hovořilo o digitálních eh, produktech. Důvod, proč komise nezavedla pravidla ohledně konformity digitálních produktů do tohoto návrhu, to je tedy kapitola 4, protože se jedná o konformitu, protože jinak digitální produkty jsou kryty pod jinými aspekty eh, toho, této směrnice. V kapitole 3 například a v pravidlech eh, v kapitole 5 o eh, nespravedlivých podmínkách smluv. Takže tato pravidla se vztahují také na digitální produkty. Co se týče tedy souladu se smlouvou, to už bylo zmíněno u e, zelené knihy. A, a výsledek e, konzultací e, k tomuto tématu byl velice e, smíšený. Spotřebitelské organizace byly proto, aby takováto pravidla v kapitole 4 byla obsažena, zatímco výrobci a obchodníci Eh, uváděli, že by jim to působilo četné potíže. Neměli jsme na komisi dostatečné informace na to, abychom mohli stanovit, eh, eh, zda by spotřebitel skutečně mohl utrpět takovouto újmu způsobenou špatnými digitálními produkty. A proto jsme se rozhodli, že si podrobně proskoumáme tuto, eh, tuto situaci. Zahájili jsme studii eh, rozdělenou dvou etap. První se zaměřuje na hospodářskou část nebo hospodářské otázky, kde eh, určité ekonomické skupiny mají vyplňovat dotazníky. abychom dokázali změřit problémy nebo újmu, kterou mohou trpět spotřebitelé za takovýchto okolností v současné situaci na trhu. A na základě toho chceme tedy měřit hospodářskou újmu, kterou by utrpěli spotřebitelé těmito vadnými digitálními produkty. A ta druhá etapa studie se zaměřuje na právní stránku věci, na to, jak je takovýto aspekt upravovan vnitrostátním právem v jednotlivých státech, jaké by byly možnosti regulace digitálních produktů na evropské úrovni. Tato studie ještě není dokončena. Prozatím nemáme výsledky. Teprve získáváme informace o tom, jak se situace vyvíjí, tedy jaká je situace s vnitrostátním právem v jednotlivých členských státech Konečné výsledky budou hotovy eh, do poloviny příštího roku. Takže nevíme, mm, kdy přesně se nám podaří vám předložit tedy ty finální eh, výsledky. Můžeme vám s tím pokrokem, jak bude učiněn, vám můžeme tedy sdělit, jak to bude vypadat eh, s právními situacemi v jednotlivých členských státech ohledně digitálních produktů a ostatní uvidíme eh, následně. Eh, Takže já vyjdu z toho, co jste řekl. I když poněkud kódovaně, že byste dali přednost tomu počkat do poloviny roku 2011, což znamená, že ke konci příštího roku bychom se museli tedy této směrnici znovu ještě věnovat. Co by z toho vyplynulo? Eh, Uvidíme, co si o tom budou kolegové myslet, ale možná by bylo dobré, kdybyste eh, se s námi mohli podělit alespoň o své počáteční názory, i když by to nemělo formu hodnocení dopadu, protože by to bylo užitečné pro kolegy při rozhodování, jestli chtějí eh, postupovat rychleji nebo ne. To nepředjímám, to záleží na nich. Takže eh, Máme ještě chviličku do začátku schůze koordinátoru a dám tady slovo zpět zpravodaji, jestli vlastně má pocit, že se debata na základě dnešního odpoledne posunula trochu víc ku předu a jestli třeba ještě se chcete vyjádřit k tomu časovému harmonogramu. My ještě budeme mít 10. ledna příležitost další výměně názorů, to bude naše první setkání po prosincové eh, eh, dovolené nebo přestávce, což bude dobré, ale bylo by dobré, abyste do, do té doby byl schopen nějakým způsobem sjednotit některé ty myšlenky a potom seznam eh, eh, pro hlasování a eh, stanoviska různých poslanců, to je také docela dobré, to se nám vyplatí, abychom se mohli snáze dopracovat kompromisu. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím vlastně nejprve od obecného přejít ke specifickému. Eh, samozřejmě ta situace není jednoduchá, ale v roce 2008 eh, byl hospodářský růst v Evropě minus 5%, v Americe plus 0,1% a v Číně plus 8%. Samozřejmě situace v Evropě není jednoduchá, tady máme 27 různých právních systémů, ale když chceme mít příležitost nebo šanci v globální ekonomice, musíme tu šanci využít, abychom ten blahobyt vlastně nestratili. Proto se cítím nucen na tom pracovat, i když často eh, vlastně si za to nevysloužím žádnou pochvalu. A není to tak, že by to vlastně eh, bylo bláznivé se pokusit o plnou harmonizaci. I eh, profesor Monty dochází k závěru, že je potřeba na tomto poli konat. A proto ta diskuse možná je komplikovaná a já nerozumím úplně tomu, že když je to složité, tak vlastně se toho Evropadači zdá a proto na to vlastně doplatím já i naše děti a nebudeme se pokoušet vůbec o nic. A proto se chci vyjádřit některým bodům. Správné, co se týče digitálních produktů, je, že vlastně jsou, spadají pod všechny kapitoly mimo kapitolu 4. Takže eh, je to služba anebo produkt? Ochránci spotřebitelských práv eh, vždycky tvrdí, že tato směrnice musí platit i v budoucnosti, aby byla dobře akceptovatelná. Z tohoto hlediska už jsem navrhl v minulosti, abychom se této otázce věnovali a údaje o ochraně spotřebitelů máme i odborníků, i když se nepodařilo vysvětlit všechny otázky jestli když komise vlastně navrhne k tomu tématu do čtyř měsíců něco nového, ale neposuneme se, nepo, neposuneme se nutně eh, vlastně eh, ke svému cíli, jestli potom komise, když eh, v červnu nebo v červenci přijde s něčím novým, to si musíme rozmyslet. Některé členské státy se k tomu staví skepticky, ale nechtějí vlastně do svého občanského práva eh, každé dva týdny eh, zapracovávat něco nového, co z Evropy přijde. Proto by bylo dobré se zamyslet nad tím, co má smysl. A možná, že to není celé tak složité, jak to vypadá. Co se týče toho hodnocení dopadů, vážená kolegyně, 18. listopadu vlastně už jsme viděli hodnocení dopadů eh, od komise, kdybychom vlastně měli dostat další pozměňovací návrhy, musíme se zamyslet, co s tím udělat. Mimo to také výslovně děkuji eh, Kurtu Lechnerovi za podporu toho, že to, co vlastně eh, chceme dosáhnout, musí být také eh, praktické a proveditelné. A co se týče řemeslníků, jsem také proto, abychom článku 2a i co se týče Eh, smluv uzavíraných na dálku, abychom tam eh, vlastně přibrali smlouvy, které eh, se týkají i služeb. Ne všechny smlouvy, které jsou uzavírány v rámci podobných smluv. A co se týče těch smluv po telefonu, ty by, na ty by se směrnice neměla vztahovat. Také souhlasím s Kotem Lechnerem, že kapitoly 1, 2 a 3 mohou pro spotřebitele tedy být velmi užitečné, i pro vnitřní trh užitečné a otázka je, co nám umožní kapitola 4. Já jsem ochoten eh, tedy eh, hovořit s kolegou, snažit se dospět k nějakému slušnému kompromisu a vidět, jestli tedy prostě to bude dobré. A ještě k dalšímu kolegovi. Souhlasíme s tím, jsme si zajedno to, že článku 5 eh, jde o rychlé eh, a levné komunikační prostředky, ne nějaké drahé telefonní čísle. A potom ta 30-denní lhůta, o které byla řeč, eh, strany si mohou sjednat, co chtějí. Když se nesjednají nic, tak bude platit ta lhůta 30 let, 30, 30 dnů. To, tak je to upraveno v řadě vnitrostátních právních úprav a e, potom ještě k paní Gebhardt. Já souhlasím do jisté míry s vaší argumenta- argumentací, co se týče platebních prostředků. A, e, ale v mé zprávě k tomu nic není, ve zprávě komisy také, také ne. Máme e, návrh paní Styler a potom e, návrh od paní Šaldemoze, které se této otázce věnují. Z obou těchto návrhů jsem se pokusil vypracovat kompromis, e, aby tyto dobré návrhy ze socialistické frakce bylo možné provést. Víc k tomu na stole nemám. A jsem ale zcela otevřen dalším návrhům, ale jestli každou podrobnost vezmeme, vezmeme tedy tak silně, že se pokusíme o vlastně eh, o optimální řešení, tak eh, vlastně se z toho nevyhrabeme. A co se týče eh, kolegy Rošforta, Eh, tam bylo řečeno, že se v každé fázi diskusy musíme ptát, jestli ta směrnice vlastně eh, nežádá rekoncentracion. Tuto otázku si musíme klást. Já eh, věřím tomu, že vlastně můžeme vylepšit dobrými konstruktivními pozměňovacími návrhy ten návrh komise, ale musíme se také snažit o kompromis, ale když máme kompromisní návrhy eh, dvou kolegů, eh, kteří se, které se týkají opravdu detailu, eh, ale budeme-li se točit na detailech, tak se nikdy nepracujeme konce. Závěrem chci říct, že děkuji za všechny pozměňovací návrhy. My se pokusíme na základě těchto návrhů dospět nějakému kompromisu a dál jít nemůžeme, protože pracujeme i na dalších a jiných věcech. Uvidíme, co z toho vzejde a my jsme ho, já jsem hovořil i eh, se stínovými zpravodaji a my budeme eh, dále v té práci pokračovat. Nebude to jednoduché, ale není to nemožné. Chci apelovat na dobrou vůli všech zúčastněných. Eh, chci poděkovat sekretariátu výboru, který odvedl skvělou práci a my jsme tady dohodli eh, ty časové termíny se všemi stínovými eh, zpravodaji, těch se budeme držet a pokusíme se dopracovat těm nejlepším kompromisním návrhům a uvidíme tedy, jak eh, to bude vypadat 26. ledna. Good, thank you very much. Anybody else want... Děkuji. Ještě někdo si přeje přispět do této diskuze? A, dobře, Evelyn, prosím. Paní Gebhardt ještě jednu poznámku, protože to je jeden z bodů, na kterých se s panem Švábem nedohodneme, jestli tedy eh, chceme plnou harmonizaci v kapitole 4 nebo ne. Když chcete eh, tedy zůstat u toho, že v některých eh, oblastech bude úplná harmonizace, tak ale se musíte také smířit s tím, že bude dlouhý a široký seznam tohoto. Když bude minimální harmonizace, tak je možné postupovat jinak, co se týče třeba eh, platebních prostředků, o nich jste se právě zmínil. Ten eh, kompromisní návrh, který jste vypracoval, je dobrý, až na tu poslední větu, kdy říkáte, že se jedná o plnou harmonizaci, protože pak řeknu, moment, to nejde, musíme se podívat, jaké platební prostředky by tady byly. A mluvila jsem eh, o tom vlastně s panem Rošfortem a ten se mnou také souhlasil, že by to měly být moderní platební prostředky, ale možná, že řadu kolegů na, na, eh, napadne ještě celá řada dalších věcí a to v tom právě vězí ten zakopaný pes ten, eh, plné harmonizace, eh, že to tak dopadne a víme, že vlastně E, takové ty černé ovce vždycky si stejně e, najdou nějakou tu mezírku v zákoně, na kterou jsme nepomysleli. A e, protože tady kolegové při pozměňovacích návrzích na, ty, na tyhle mezerky přijdou, proto ty debaty budou při té plné harmonizaci trvat tak dlouho. Přejete si k tomu ještě vrátit? Ano. Děkuji. Eh, ano, máte pravdu ve své námitce, paní kolegyně, proto jsem také navrhl, abychom tedy eh, tu kapitolu 4 nechali na bázi eh, minimální harmonizace a co se týče článku 22 dodávky a přechodu rizika, tady je otázka, jestli ku příkladu při přechodu rizika, to je to nejpregnantnější, 26 členských států to upravuje, jeden neupravuje přechod rizika. A nejpozdější lhůta pro reakci spotřebitele je ta, kdy tu věc eh, dostane do ruky. Víc spotřebitele eh, chránit nemůžeme. To není v žádném členském státě. Takže jde o ten jeden členský stát, který vlastně toho spotřebitele nechrání až teprve, když tu věc dostane do ruky, ale už předtím. Podle mého názoru je úplně jedno, jestli půjde o minimální harmonizaci nebo plnou harmonizaci, protože ve finále stejně bude jenom jeden časový bod, který, od kterého zde budeme eh, spotřebitele chránit. Když chcete, aby ten článek 23 eh, eh, vycházel z minimální harmonizace, prosím, ale budu otevřeně řeknu, můj návrh je kapitolu 4 pojednat na bázi minimální harmonizace, i když kolega Rochefort ze svou frakcí, eh, má k tomu ještě nějaké eh, další návrhy a chce některé oblasti eh, výjmout. Potom otázka, jestli 9. prosince, a to je poslední věc, jestli obě dvě ty studie k finančním službám a ještě tu další studie, studie, jestli o nich budeme hovořit, bylo by určitě užitečné, abychom k tomu ještě měli nějaký materiál a více informací. Uh, Myslím, že to by bylo užitečné. Teď eh, bychom se měli zaměřit právě na tyto oblasti, o kterých hovoříte v harmonizaci. A bylo by užitečné na ně poukázat, eh, popsat je stručně kolegům. Ale stejně zdá se, že alespoň trochu jsme pokroku dosáhli. Budeme dále o tom hovořit 9. prosince, budeme k tomu mít tedy další informační dokumenty a uvidíme, jak jakému pokroku došlo, uvidíme, jak se vyvíjí ta, ta jednání o e, kompromisech a doufám, že e, v lednu se dostaneme dál a 26. že tedy budeme hlasovat, takže nás čeká opravdu hodně práce. Děkuji vám. A také chci poděkovat komisi za spolupráci. Tímto tedy končí veřejná část naší schůze. Chci jen připomenout, že zítra budeme pokračovat 9 hodin ráno. A v 10 hodin se bude hlasovat ohledně zprávy paní Vajla Weisberger a následně budeme pracovat i odpoledne. Takže kolegové, teď bych chtěl navrhnout, abychom se sešli na schůzi koordinátorů v 5 hodin 20 minut.